Máme před sebou dnešní zasedání ve dvou blocích. Eh, čeká nás výměna názoru s komisařem Reindersem a v druhé části, v druhém bloku našeho zasedání se budeme věnovat právě tomuto. V prvé řadě vás žádám o souhlas s pořadem jednání. Pokud nejsou žádné připomínky, tak bych si dovolila několik oznámení. Máme zde tlumočení do francouzštiny, němčiny, angličtiny, italštiny, španělštiny, češtiny, polštiny a nizozemštiny, pokud to čtu správně, říká paní předsedající. Eh, žádáme všechny, aby používali svůj vlastní jazyk a když hovoříte, je třeba zapnout kameru, je nutné, aby vás bylo vidět. Pokud jde o harmonogram, budu muset postupovat přísně. Máme zde před sebou pořad jednání, který jsem ohlásila a nemůžeme si dovolit překročení časového limitu tak, jak to máme naplánováno, tak to musí proběhnout, protože k dispozici máme pouze dvě hodiny, následovat bude hodinová pauza. Zasedání se samozřejmě webstreamuje, máme zde eh, aplikaci k tomuto určenou jako obvykle k dispozici jsou i dokumenty a pak zde ještě máme jedno oznámení. Eh, sekretariát Evropského parlamentu eh, vyhlásil průzkum spokojenosti prostřednictvím sekretariátu výboru. Každý měsíc bude probíhat tento průzkum. Eh, budou položeny čtyři otázky na téma práce sekretariátu. Tyto dotazy budou rozesílány nahodile, bo půjde o to, zda sekretariát reaguje včas, jestli reaguje uspokojícím způsobem, jestli služby sekretariátu jsou prvotřídní úrovně, tak jak je požadováno. Poslední otázka je možná trochu záludná, protože tam se hovoří o technickém vybavení pro zasedání a je zcela zřejmé, že to je součást pravomocí sekretariátu. Tento průzkum nám nabídne jisté skóre, které budeme upravovat podle odpovědí příslušných poslanců. V dnešního dne tento průzkum je spouštěn, to znamená, že v tuto chvíli budou dva zpravodajové. Pochopitelně sekretariát se bude těšit i na případnou zpětnou vazbu ze strany poslanců a rovněž je také k dispozici pak, že by někteří poslanci chtěli některé záležitosti týkající se průzkumu upřesnit. Tolik tedy k tomuto oznámení také vás žádám, abychom mohli schválit zápis 18. a 20. května. Pokud nebudou vzneseny žádné námitky do konce dnešního zasedání, tak budu považovat tento zápis za schválený. A dostáváme se již k prvnímu bodu na pořadu jednání tímto. Je to zpráva, návrh zprávy, která se zaměřuje na eh, cíl udržitelnějšího jednotného trhu pro podnikatelské subjekty a spotřebitele. Spravodajem je David Cormand. 6. května byl rozeslán originál této zprávy, následovaly přeložené verze. Na webové stránce výboru je tato zpráva k dispozici. V tuto chvíli již přizvu zpravodaje, aby se k této zprávě vyjádřil. Máme zde z lhůtu na předložení pozněcích návrhů, ta je 17. června v poledne. Vyslechneme si i stínové zpravodaje, ale v prvé řadě David Kormand, zpravodaj, má slovo na pět minut, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, budu stručný. Eh, ta zpráva, tam jde o to, abychom zohlednili to, že je tady mimořádně nezvyklá situace, protože víme, že ten způsob, jak se vyvíjí produkce, spotřeba na evropské úrovni, eh, překračuje globální planetární limity. Je tedy třeba vždy si uvědomit, že všichni na celé planetě by spotřebovali stejným způsobem jako my Evropané, tak bychom <laughs> potřebovali 2,8 naší planety. Takže tento náš model spotřeby prostě není schůdný, ta zpráva není legislativní, ale alespoň nám tedy umožní narýsovat nějaké perspektivy. Ta zpráva tedy eh, navrhuje eh, opatřování pro to, abychom měli skutečně udržitelné produkty mýty v Evropě. Já bych tady chtěl poděkovat stínovým zpravodajům, se kterým jsme začali právě spolupracovat. Eh, chceme mít slyšení pomocí prostředků, které budeme mít k dispozici v těchto podmínkách. A eh, je zcela zásadní, abychom eh, skutečně dobře respektovali ekologický aspekt my se tady tady zaměřujeme pouze na spotřebovatele, protože některé je tady takový snaha říkat, no jo, spotřebitelé, ty si s tím poradí, prostě e, budou jinak volit jiné produkty, ale tady je důležité, aby ty spotřebitelé taky měli dobré informace a zároveň to musíme i jistým způsobem zajistit legislativně. Nemůžeme to nechávat spouze na spotřebitelích, pokud chceme mít skutečně udržitelnější trh. Tady máme tady různé možné směry, můžeme pozbuzovat producenty, aby je produkovali lepším způsobem, aby nebyl nějakým způsobem funkcionování, když eh, vyrábí dobré eh, udržitelné produkty. Takže potřebujeme nějaké incentivy, podněty pro ně. A pak tedy musíme zajistit eh, delší životní cyklus produktů. A jako potřebitelé, když uvidí, že některé produkty mají delší životní cyklus, tak si je rádi koupí, když jim vydrží déle. Pak tady chceme mít eh, povinnou možnost toho, aby ten produkt mohl se nechat opravit, pokud se nějakým způsobem eh, pokazí. A je třeba, aby to bylo harmonizováno na evropské úrovni. Takže jakási povinná opravitelnost produktů. A pak jde o to, aby podniky také do takového toho udržitelného modelu investovaly. Je tady, jsou tady různá možná řešení. Bohužel zvuk není kvalitní, tlumočit momentálně nelze. Nyní tedy, a e, je to již možné, takže tady jde o to, aby tady nebyly nějaké nekalé špatné praktiky, které by e, vlastně sváděly spotřebitele ke špatné konsumaci pak je také důležité zajistit, aby ty eh, produkty skutečně byly trvalé, aby vydržely. A pak tady tady máme tu oblast těch oprav. Chceme se znovu vrátit ke kultuře, kdy se nebudou věci vyhazovat, ale raději se nechají opravit. Takže tady musíme mít přístup k těm náhradním dílům a přístup také k lidem, které, kteří vám to opraví. Takže toto chceme rovněž zajistit. A pak je tady cena. Cena musí být také dostupná. Tedy dnes jsme v kultuře, kdy systematicky neustále nakupujeme nové výrobky. A my Samozřejmě tohle je velice dobré pro celou ekonomiku a pro uh, uh, zaměstnanost, ale my tedy chceme, aby se ty produkty opravovaly a aby ta oprava nebyla drahá. To je třeba zajistit. A pak tady máme udržitelnou digitální oblast. Ta hlavní myšlenka je to, že momentálně v oblasti digitální Ehm, lidé to považují za něco nemateriálního, nehmotného, ale to není pravda. Ty přístroje hmotné jsou. Bohužel bez zvuku není možné tlumočit. A dále otázka veřejných zakázek. Tady je třeba, aby Evropská unie v této oblasti se chovala lepším způsobem než dnes a zajistila mít trh, který skutečně bude favorizovat ty produkty, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí. A to se momentálně stále ještě neděje. Opět zvuk není kvalitní, není slyšet. A nyní poslední bod, a to je, to je Davide, bohužel to spojení je velice špatné. Já jsem ten mnoho z toho, co jsi říkal, nerozuměl. Eh, to spojení je skutečně velice špatné, takže možná by bylo vhodné, aby si se odpojil a znovu připojil k nám, protože to skutečně nebylo ve velké míře vůbec srozumitelné. Ale pokud chceš jenom to krátce uzavřít, tak samozřejmě minutku máš. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám za to spojení. Ta poslední oblast to je oblast reklamy, abychom tam měli také dobrá pravidla, která zajistí, že tady nebudou eh, vlastně spotřebitelé pozbuzováni k tomu, aby spotřebovávali věci, které mají špatný dopad na životní prostředí. Já se tedy omlouvám, že jsem měl tak špatné spojení, je mi to velice líto, já jsem si to otestovával a fungovalo to a najednou to opět nefunguje. Takže já se odpojím a pak na ty odpovědi se znovu připojím, aby se to vylepšilo. Děkuji. V tuto chvíli již dám slovo stěnovým zpravodajům. Vyrozuměla jsem, že ne každý se chce přihlásit o slovo, ale máme zde paní Kokaláry za EPP, která se o slovo hlásí, takže má prostor dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedající, děkuji i zpravodaji. Domnívám se, že je to velice důležitá zpráva jelikož díky ní máme možnost urychlit proces dosažení udržitelnosti v obchodních vztazích. A musíme si uvědomit, že je to snadnější pro občany jako spotřebitele činit dobré volby, dobrá rozhodnutí při nákupu produktu. To je důležité, ale ještě druhá věc je důležitá, to je pomoci podnikům, výrobcům při přechodu na ekologickou výrobu. A já se domnívám, že řada myšlenek, které se ve zprávě objevily, jsou bohužel určitým rizikem, co se týče přechodu na udržitelný vnitřní trh. Některé ty myšlenky si myslím, že budou dokonce kontraproduktivní v tomto slova smyslu, například zákaz reklamy, daň, zdanění reklamy, potom eh, povinné označování, prodloužení záruční lhůty, zákaz likvidace funkčních produktů, potom úprava práv duševního vlastnictví. Zde se domnívám opravdu, že to jsou velice široce uchopené myšlenky. My se musíme v prvé řadě zaměřit na právní úpravu jednotlivých kategorií produktů, sledovat, jak to vypadá. Evropská legislativa se nemůže zabývat pouze um, paušálním produktem, protože nábytek funguje jinak než třeba pračka. Musíme si uvědomit, že oběhovost ve společnosti se bude měnit a já bych ráda, aby se zde objevila pravidla harmonizace při obchodu se, s druhotným materiálem. V tuto chvíli je to odpad, je velice těžké recyklované produkty dostat na trh, musíme harmonizovat označení, aby si spotřebitel neřekl, to je úplná džungle při nákupu. Musíme také podpořit najímání, pronájem výrobků a harmonizaci i v tomto smyslu. Proto se domnívám, že toho máme před sebou ještě mnoho, co musíme učinit. Myslím, že záměr je správný, ale musíme se snažit, aby ty myšlenky, které navrhujeme, byly i funkční realizovatelné při našich snahách o zajištění udržitelného trhu. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Pan Gozí za Rýňu, prosím, Sandro, dvě minuty máte. Děkuji, paní předsedající. My se totožňujeme s tímto záměrem. Je to velice široce uchopené téma, velice dobré téma, záleží, kam se uh, dostaneme, musíme se snažit o realizovatelné řešení, na tom je potřeba pracovat a mm, já bych v tuto chvíli chtěl upozornit na několik bodů, které jsou pro nás zvláště důležité. Za prvé, podpora udržitelné výroby. To znamená prodloužení lhůty pro možnou opravu, pro životnost produktu, to si myslím, že je velice důležité, to je jeden z pilířů. Potom zákaz eh, likvidace starých produktů. Měli bychom dát eh, moc do rukou spotřebitele. My jsme velice nešťastní z toho, že vidíme, že otázka spotřebitele se přesunula na druhé čtvrtletí roku 2021. To znamená, že tohle je pro nás opravdu naléhavé. Potom transparentnost, to zase od, Eh, souvisí s mm, otázkou odpovědnosti na platformách online, pak je zde otázka veřejných zakázek, která také musí být řešena udržitelnějším způsobem a pak je zde reciprocita ve vztazích s třetími státy, abychom podpořili evropské podniky, zvláště malé a střední evropské podniky. Pak jsou zde ještě další body, které jsou méně eh, přesvědčivé. Já uvedu jen jeden, jelikož nemám tolik času. Je zde otázka zdanění reklamního průmyslu. Zde si nejsme jisti, že by to byl ten pravý přístup. Rádi bychom viděli konkrétnější návrh a flexibilnější návrh a tra- transparentnější a flexibilní zprávu vnitřního trhu. To bychom rádi uchopili konkrétněji, zvláště pokud jde o scoreboard vnitřního trhu. Také eh, otázka sítě Solvit, ta dosud eh, fungovala, ale musí být využívanější v budoucnu, tak abychom naplnili cíle, které se objevují v této zprávě. Děkuji vám. Děkuji, pane Gozi, a v tuto chvíli za EKR.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 Děkuji, chtěla bych poděkovat za práci, která byla odvedena na této zprávě, ale chci upozornit na to, že je to celé velice komplikované. Každý ten aspekt by vlastně mohl být tématem pro jednu jednotlivou zprávu. Samozřejmě je to v zájmu občanů Evropské unie, bychom změnili náš postoj. Všichni máme vliv na to, v jakém světě žijeme a budeme žít. Proto se domnívám, že například opravitelnost produktů je obzvláště důležitá právě tedy z ekologického hlediska a musíme chránit naše životní prostředí. Je to důležité jak pro producenty, tak pro spotřebitele, ale pokud jde například o náhradní díly, tak ehm, by tady mělo být, by bylo být určité časové rozpětí, v rámci kterého budou producenti tedy produkovat a nabízet ty náhradní díly, a pak by tedy mělo skončit. Také mám jistý problém s tou částí zprávy, kde se hovoří o veřejných zakázkách. Ehm, Jde zejména malé a, velké, eh, malé a střední podniky. Nemůžeme malým a středním podnikům respektive měli bychom mít eh, malým a středním podnikům dát eh, asi výjimky pro určité produkty. Nyní máme tady problematiku COVID-19 a brzy asi velice hlubokou hospodářskou krizi, která obzvláště postihne právě malé a střední podniky. Jistě, musíme chránit životní prostředí, ale není možné, abychom momentálně přes den přestavěli celou produkční linii právě v situaci, kdy malé a střední podniky se potýkají s velkými finančními problémy problémy. Také mám eh, problém s těmi daněmi, které jsou ve zprávě zmiňovány. Jistě musíme mít jisté preference a určité předpisy, pokud eh, jde o soukromou sféru. Ale například ve zprávě se vůbec nic neříká o racionálním používání určitých aspektů či zohledňování určitých aspektů. To celé má vliv na náš život a já chci na závěr říci, že doufám, že pan zpravodaj bude otevřený vůči našim změnám. Jistě předložíme pozměňovací návrhy. Já jsem také velice otevřená diskusi a doufám, že se nám podaří jisté aspekty zprávy změnit, které potom povedou k tomu, že já budu moci tuto zprávu podpořit. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Modřanovská. Byla jsem informována, že ti, kteří se původně nehlásili o slovo, se o slovo naopak hlásí. Takže pan Borzan za SA, paní Borzan za SAD se v tuto chvíli hlásí a dostává slovo na dvě a půl minuty, prosím. Thank you, Madam Chair. Uh... Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, já vítám tuto zprávu, protože je to rozšíření práce, které jsme se věnovali v, v posledním funkčním období. Je to základ eh, plánu přepracování legislativy a základ přípravy na ekologické přechod. Někteří spotřebitelé jsou doslova frustrováni tím, jaká je životnost produktu a chtějí i zaplatit více peněz za produkty s další životností. A my v tuto chvíli máme možnost na evropské úrovni zakázat určité taktiky a praktiky. A já dokonce schvaluji, co navrhuje zpravodaj ohledně směrnice a ohledně její úpravy. Měli bychom mít upravené pokyny k tomu, jak tento zákaz můžeme promítnout do národní právní úpravy. Spotřebitelé mají právo vědět, co si kupují a je naší povinností chránit jejich zájmy. Měli bychom životnost a opravitelnost a příslušné informace zařadit do informací, které jsou povinné. Tyto informace by měly být povinně poskytnuty v případě, že se jedná o výrobek, který je k dispozici na vnitřním trhu. Komise by měla vytvořit eh, srozumitelné označení, povinné označení, které by uvádělo životnost a cenu náhradních dílů. Třeba výborným příkladem jsou nová pravidla ve Francii, kdy spotřebitel má být informován o životnosti produktu. Máme zde i možnost upravit příslušné právní nástroje, upravili bychom i odpovědnost, záruku, tak a komise by měla vytvořit standardizovaná kritéria, jak poměřovat jednotlivé produkty. Ty vytvořené standardy by se měly používat na definování minimálních tržních požadavků při konstrukce produktů. To znamená, že společnosti lze motivovat prostřednictvím třeba DPH, jak by se lépe věnovaly otázce životnosti. Navíc potřebujeme stabilnější pravidla veřejných zakázek. Musíme také se postarat o lepší naplňování stávajících pravidel. Myslím, že je to vynikající příležitost vytvořit nový podnikatelský model. Sociální mm, podniky by měly mít přednost co se týče e, těchto záležitostí a měli bychom podpořit e, druhotný trh, trh s druhotnými produkty. Já jsem ráda za vynikající spolupráce, která s vámi probíhá, protože se všichni věnujeme zájmu občanů a spotřebitelů. Děkuji, děkuji Bianu a Virginie Jerome, prosím, na dvě a půl minuty. Press the speak button, please. Pardon, bonjour. Mm, dobrý den, děkuji paní předsedkyně. Tato civilizace to není Evropa, kterou my máme hrátit. Tato zpráva je velice zajímavá, protože je tam celá řada bodů, které stílíme. E, Lednička mojí babičky vydržela 100 let, ale ta programovaná zastarávání vlastně všechno zničilo. Proto je tedy důležité, aby výrobky nevydržely pouze po dobu záruky, ale mnohem déle. Dále je důležité, abychom skončili s těmi praktikami, které skrývají skutečnou cenu produktu a také bychom měli prodloužit minimální záruku na určité produkty. Dvě roky nestačí. Pět, deset let, bylo by to možné. Mm, eh, paní zpravodaj, vy říkáte, že je důležité, že musíme změnit naši mentalitu ve všech stádiích životního cyklu produktu až k té opravě. My tedy velice podporujeme celou řadu bodů, pro, kde chcete chránit evropského spotřebitele, více transparentnosti při eh, nákupu a také více boje proti zneužívání. A jak to vypadá u evropských producentů? Musíme zajistit, aby se produkovalo v Evropě, protože pokud tady nebudeme mít v Evropě dost eh, podniků, které budou produkovat, mít zaměstnavatele, tak nemůžeme můžeme mít skutečně dobrou společnost. Potřebujeme tedy inteligentní přístup k této problematice, potřebujeme mít lepší zadávání při veřejných zakázek, ale nemůžou to být pouze ekologická kritéria. Musíme mít eh, odvahu chránit eh, evropská pracovní místa, to je zcela zásadní. Ta nová daň na reklam, kterou tady eh, navrhujete, je dobrá, ale musí chránit zejména evropské produkty. Ano, také si myslím, že je absurdní, že se tolik, tolik produktů dováží a ta reklama na internetu, tam máte naprostou pravdu. Já bych tom dala ještě jeden bod, to se týče dětí. Děti bychom měli mnohem více chránit přes tou skutečně zuřivou reklamou. Já se těším na spolupráci a děkuji vám. Děkuji Virginii, předsedkyně. A není za GUE NGL Sophie Peltier. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, Davide, za tuto velice dobrou zprávu, která je podle mě solidní, velice odvážným základem pro to, abychom zlepšili stávající fungování jednotného trhu. A krize, kterou procházíme, nám přesně ukázala, které jsou ty nedostatky. Musíme změnit náš model produkce a spotřeby. Ano, musíme bojovat proti plánovému zastarávání výrobků. E, právě nyní, kdy se zlepšují technologie a vlastně skutečně pro tenci vytvářejí zcela umělé zastarávání, aby nutili lidi, aby si stále a stále kupovali nové věci. Musíme jít cestou opravitelnosti a nemůžeme to nechat pouze na bedrech spotřebitelů, tu odpovědnost. A ta cena za opravu, musí být dostupná, protože jinak to nebude fungovat. A David si říkal, ano, právě digitální oblast, která často je takovou velice důležitou příčinou znečišťování. Tady se na to musíme podívat a zamyslet se nad nějakým dobrým řešením. Často se na toto oblast zapomíná eh, a je taková jako neviditelná. A dále bych podpořila další bod v této zprávě a to je skutečně právě ta reklama, cílená reklama, která je symptomem nadměrné spotřeby a která nás skutečně povzbuzuje k tomu, abychom měli špatné spotřebitelské návyky, zejména mm, takové to falešné ozelenění. Tady bych ještě chtěla říci, že bychom měli Eh, to celé posílit, aby, jak jsem jí říkala, to nebylo celé na bedrech spotřebitele, aby to nebylo pouze své volné. Já si myslím, že bychom tam mohli mít nějaké eh, zlabely, které se právě týkají ekologičnosti, že by to měla být norma, abychom skutečně podpořili dobrou produkci. A také musíme nějakým způsobem trh donutit, aby ty normy respektovaly, jenomže to velké otevření trhu vzhledem k volnému obchodu i v té eh, digitální oblasti bohužel jde přesně jaksi opačnou cestou. Není možné také, aby například eh, jsme nějak bránili právě podnikům v tom, jak tedy opravovat ty výrobky. Já si myslím, že bychom se měli ještě zaměřit také na další sektory, které jsou velice znečišťující a vytváří velkou množství vyhozených výrobků, například textilní průmysl. Takže já bych to celé ještě rozšířila, tu škálu eh, toho, čemu se budeme věnovat. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. A Davide, nyní ti dávám slovo, aby si mohl reagovat na vystoupení a máš maximálně tři minuty. Prosím. Děkuji. Děkuji za veškeré podněty, budu co možná nejstručnější. Já vidím, že jste pochopili filozofii mé zprávy. Ehm, za prvé jde zejména o to, abychom, a já už jsem to říkala, to neodvali celé pouze na toho spotřebitele. Chceme ten trh prostě změnit a to nemůže být pouze prostřednictvím spotřebitelů. Musíme být koherentní a musíme si dát pozor na to, co říkáme my jako politikové, opět špatné spojení, a musíme být velice ambiciozní právě na vnitřním trhu a vidíme, že je tady určitá nerovnováha, když na jedné straně říkáme, že chceme mít tu novou ekonomiku s novými údaji, ekologickou ekonomiku a na druhou stranu, ale náš trh by pak třeba nefungoval správným způsobem. Nám jde tedy o to, a jsme o tom přesvědčeni, že pokud budeme mít udržitelný vnitřní trh, tak bohužel není rozumět. Já se tedy budu uh, zaměřit na to, aby náš vnitřní trh um, neprodukoval nekvalitní výrobky, protože ta opravitelnost s tím také souvisí. Když chceme mít trh, kde máme opravitelnost, tak si myslím, že to je takový trh, který nemůžeme outsourcovat někam mimo EU. Je to podle mě trh, který vlastně vrátí zpět naši ekonomickou aktivitu na naše e, evropské území. Pokud chceme být ambiciozní a odvážní, tak to musíme vnímat jako příležitost a ne jako riziko. Děkuji vám mnohokrát za veškeré vaše reakce. Budeme mít ještě možnost to prodiskutovat, přiblížit naše názory a se těším na vaše návrhy. Bohužel nelze rozumět. Předsedkyně, myslím si, že jsme ztratili Davida momentálně. Dobrá, Davide, děkuji, pokud nás slyšíš. Děkuji, Davide, se nás slyší. Jenom upozorňuji, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 17.6. v poledne. Dobrá, přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání, takže další návrh zprávy je posílení jednotného trhu, budoucnost volného trhu, volného pohybu osob. E, naším zpravodajem je Morken Lökegaard za Renew. Máš slovo na maximum pět minut. Yes, thank you, colleagues. Uh, I hope that you get both. Eh, děkuji. Kolegové, doufám, že mě dobře vidíte i slyšíte. Evropa se nachází v eh, historické krizi. Jednak je to krize zdravotní, za prvé samozřejmě v první řadě, ale v druhé řadě je to taky obrovská hospodářská krize. Jsou ohroženy pracovní příležitosti evropských občanů, jejich podniky. Musíme myslet už na e, období obnovy. Snažíme se tedy využít maximálně plný potenciál evropského jednotného trhu, mm, zejména tedy co se týče služeb. Už se bavíme víceméně 10 let o směrnici o službách a já za deset let, které působil, působím v Evropském parlamentu, eh, jsem se o tomhle tématu bavil mnohokrát, ale teď je opravdu nastal čas na to, abychom eh, tenhle volný trh dokončili. Tady se jedná eh, o 70 HDP celé EU. Možné výhody dokončení tohoto trhu jsou obrovské. Když říkám, že je opravdu na čase, tak to myslím vážně. Mm, samozřejmě tady už jsem zmínil eh, směrnice o službách, ale také směrnici o profesních eh, kvalifikacích. Eh, tohle je všechno důležité, ale nestačí to. Komise a členské země se musí zaměřit na čtyři oblasti. Implementace, vymáhání, hodnocení, vyhodnocování a posilování, empowerment. Za prvé implementace. Nestačí, abychom eh, předložili nějakou užitečnou legislativu, kterou potom nikdo nebude používat, protože tam budou nějaké příliš zatěžující eh, požadavky, teritoriální problémy a podobně. Obrovsky důležité je myslet na malé a střední podniky, které jsou často zastrašeny před tím, aby se snažili prodávat své služby napříč evropskými hranicemi. To nestačí. Proto tato zpráva podporuje nejrůznější iniciativy, včetně e-card a dalších. Já jsem byl zpravodajem k tomuto tématu už ve svém minulém mandátu bezúspěšně. A potom máme taky eh, návrh pro service notification. Vymáhání. Tady se musíme na to opravdu zaměřit, pokud členské státy Mm, eh, nebudou čelit žádným dopadům toho, když neimplementují eh, tato pravidla vnitřního trhu, samozřejmě eh, to dělat nebudou. Já proto vítám nedávné sdělení komise, které se zaměřuje na vymáhání, které tedy hovoří o vymáhání vnitřního trhu, jednotného trhu v oblasti služeb. Tady jde taky samozřejmě o urychlení eh, těch řízení v případě porušení pravidel, infringement procedures. A Důležité taky je, jak už jsem zmínil, vyhodnocování. My vždycky musíme vyhodnocovat, tedy nakolik eh, pravidla jsou dodržována, nakolik tedy eh, zde dochází ke schodě. Proto potřebujeme právě ten scoreboard volného trhu, který se opravdu musí používat. Tady tedy to platí pro vnitřní eh, eh, evropský eh, vnitřní evropské obchodování ve vnitřních hranicích. A konečně jsem zmínil empowerment. Mm, když hovořím se zástupci malých a středních podniků, často mi říkají, že je těžké najít potřebné informace, když chtějí Eh, vyvážet služby napříč, napříč tedy Evropskou unii přes hranice. Tohle je velmi častý problém. Velmi často tedy ty informace jsou někde eh, k nalezení, není to ale propojené. Eh, potřebujeme mít nějakou jasnou single digital gateway, nějakou bránu tedy digitální, kde, kde by tohle bylo možné nalézt. Tahle zpráva se tedy dívá na to, jak eh, posílit ehm, eh, možnosti získání těchto informací. To je obrovsky důležité. A eh, tyhle ty čtyři oblasti, které jsem právě zmínil, jsou zásadně důležité pro naše společné snažení pro dokončení trhu s službami. Teď už opravdu je potřeba, aby se to doopravdy rozjelo. Naši občané, naše podniky nás kontaktují v této těžké době já tedy eh, opravdu doufám, že právě nyní se nám podaří konečně eh, dosáhnout kýžené změny. Děkuji, Mortene. Já nyní dám slovo panu Sokolovi, pan Tomislav Sokol. Dvě a půl minuty, prosím. Uh, Děkuji, paní předsedkyně tuto zprávu jsem si pročetl a souhlasím s tím všeobecným nasměrováním. Zaměř... Tak všeobecně tedy souhlasím, ale zaměřím se na oblasti, které zpráva nezmiňuje a měli bychom je ale zvážit. Eh, pan zpravodaj zmínil vymáhání, ale eh, my ve, eh, smlouvni, ve směrnici o službách máme vůbec jako problémy s definováním celých sektorů a služeb. Řada služeb do ní, do rozsahu působnosti této směrnice vůbec nespadá. Takže pokud chceme hovořit o HDP, pak pouze 46 eh, těchto služeb eh, jsou eh, pokrýva, pokryty ve směrnici o službách. Tak máme tady nejrůznější služby, které pokryty nejsou a měly by být zmíněny. Ten, tato problematika by měla být zmíněna. Kromě toho v roce 2011 jsme přijali eh, směrnici o eh, přeshraničním poskytování eh, zdravotnických služeb. Teď tady máme tyhle ty dvě směrnice. Tady je samozřejmě otázka zase profesionálních kvalifikací, kvalifikací na kterých jsou uznávány ve vedlejších zemích a tak dále. Ve směrnici o službách je, se taky objevují místa, kde to není dostatečně koherentní. Někdy jsou ty věci definovány příliš ze široka. Právní profese se tam nezměňují ve zprávě, ty by měly být zmíněny a měli bychom hledat rovnováhu, protože snažíme se chránit veřejný zájem, ale musíme také uznávat, že jsou regulované profese, které mají speciální pravidla a nemůžeme výjmout celé sektory eh, ekonomiky z mm, oblasti působnosti této směrnice protože máme taky nehospodářské služby v, eh, ve všeobecném zájmu to by se mělo napravit, jak je to tam tedy, eh, než to tam není. A zpráva také zmiňuje nový portál pro poskytování informací o vnitřním trhu. Já si myslím, že už máme eh, takovéto portály, měli bychom je prostě posílit namísto toho, abychom poskytovali pořád něco nového a nového. Měli bychom prostě jenom zlepšit ty nástroje, které už máme. Tohle to byly tedy některé dodatečné věci. Předložím v tomto smyslu pozměňující názory na náměty, návrhy. Děkuji. Pane Sokol, prosím všichni, aby dodržovali svůj přidělený čas. Paní Gepard. Já taky jsem... Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Lokegarde, za vaši zprávu. A jistě vás neudiví, že nejsem úplně spokojena s tou zprávou v té formě, jak jste ji předložil. Nejdříve bych ráda něco řekla k tomu celkovému směřování vaší zprávy. Podle mě je velice negativní, protože tady máme určité úspěchy v oblasti svobody služeb a svobody usasování. Prosadili jsme jisté věci a tyto úspěchy bychom neměli jen tak vynechat eh, ze z, naše, z našeho zřetele a předkládat tady takto negativní obrázek o situaci. Neboť my jsme odvedli, eh, myslím, lepší práci, než eh, jak vy to tady se snažíte prezentovat. Mám na vás taky otázku, pane zpravodaji. Hovoříte o tom, že 70 pracovních míst se vytváří ve službách. Kolega Sokol také říká, že to bylo například 70% HDP. No, to vypadá správně, ale odkud ta čísla vlastně pocházejí, jakou metodou jste k ním dospěli, to by mě velice zajímalo. Neboť já často právě v evropském rámci mám tu zkušenost, že se prostě čísla od někud opíšou a nikdo vůbec neví vlastně odkud. Takže já bych velice ráda vás poprosila o zdroj těchto číselných údajů. Lepší prosazování vymáhání práva naprosto s vámi souhlasím. K tomu také patří, že to, co máme ve směrnici o službách, musí být tedy prosazováno státy a vládami. A k tomu také náleží i to, že ty nástroje, které byly vytvořeny, bychom měli vylepšit. A proto eh, se mi líbí váš návrh a parlament ovšem toto v minulém legislativní obmluví odmítl. Mně se to líbilo, že by se zavedla taková ta elektronická karta a kolega Sokol to také právě říkal. Já bych možná řekla, že bychom právě ty nástroje, které již máme, měli konečně dát do té podoby, aby byly skuč, funkční. Máme Solvit, Digital Gateway, jednotná kontaktní místa. Nakonec se v tom nikdo nevyzná a nikdo nemá přehled o tom, co existuje a co ne. Proto se nedomnívám, že potřebujeme nový nástroj. A za třetí, na to bych ráda poukázala, Single Market Scoreboard, ta srovnávací tabulka pro vnitřní trh, tu bychom také mohli vylepšit. A v této oblasti bychom možná měli zohlednit také spotřebitele a jejich možnosti a lépe využít. Nemám dál čas, takže nemohu pokračovat, eh, ale rozhodně si myslím, že budeme mít ještě možnost diskutovat o pozměňovacích návrzích. Děkuji vám. Um, Děkuji, Evelyn. Za ID pan eh, Markus Buchajt, prosím.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 Das, denke ich mal, würde auch ähm, die Akzeptanz um, des Mr. Buchheit, insbesondere... Will, Mr. Buchheit. Äh, Pane Buchajte, musím vás přerušit, eh, respektive musím vás zastavit, protože eh, bohužel nemáme tlumočení bez obrazu. To znamená, že pokud uh,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 Thank you. Děkuji. A nyní za zelené Anna Kavacíny, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také zpravodaji. Ano, zelení jsou samozřejmě za posílení vnitřního trhu se službami. Je nám taky důležité vymáhání e, evropských pravidel. Já ovšem nesouhlasím s některými částmi nebo s něk- filozofií eh, tohoto textu. Eh, tato zpráva hovoří o nevyužitém potenciálu. Musíme mít ale na paměti, že hodně těch služeb se nebudou poskytovat přes hranice, protože, eh, řekněme, tam jazyková bariéra a, nebo jiné bariéry, vzdálenosti a podobně. Takže mm, neměli bychom také hovořit o veřejném zájmu jako bariéře, protože veřejný zájem je jedna z nejdůležitějších hodnot, kterou tady máme v předkládání evropských zákonů. Vnitřní trh se službami nejenom závisí na deregulaci, ale také na eh, dobrých eh, veřejných službách, na standardech, normách eh, pro pracovníky. Tady nejde pouze o deregulaci, ale potřebujeme také mít dobře definované vysoké standardy. To si myslím, že v té zprávě se dostatečně neodráží a my tedy předložíme v tomto duchu některé pozměňovací návrhy. Kolegové už zmínili, že Evropský parlament zamítl návrh o e-card, do té elektronické kartičce, eh, taky protože jsme tam dělali eh, starosti o tom principu eh, zadními dvířky ze země tedy původu a Tohle to vlastně tedy eh, platí i pro tento parlament a eh, pak eh, jsme hovořili o směrnici, o tom, jak se tam hovoří tedy o oznamování, notification directive, a to by mohlo ovlivnit mm, veřejné orgány na místní úrovni. Já si myslím, že nesmíme zapomínat na princip subsidiarity, proto tenhle ten návrh nebyl dobrý Eh, pak máme ještě pár menších věcí. Eh, pak tady máme vlastně otázku toho rychlého eh, předkládání ehm, řešení těch porušení pravidel, infringement procedure. My přeci tady máme jasně nastavený postup, neměli bychom mít nějaké dva, dvě dráhy, jak se to bude řešit rychle nebo pomalu nebo podobně. Eh, kromě toho už tady zaznělo, že už máme nejrůznější informační portály a tak dále. Neměli bychom vytvářet mnoho nových struktur, protože bychom naopak měli vytvářet nebo využívat struktury, které už máme. A Navíc my jako zelení chceme navrhnout, předložíme některé pozměňovací návrhy ohledně tedy zelených služeb, což si myslíme, že je taky velmi důležitá oblast, co se týče implementování zelené dohody. Děkuji. Adam Bílan za EKR. Dvě a půl minuty. Děkuji bardzo, eh, paní przewodnicząca. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych eh, poděkoval eh, autorovi zprávy. Je to velice důležitá zpráva. Jde o volný pohyb služeb, což je vůbec asi ta nejdůležitější vymoženost Evropské unie. A ta je možná právě kvůli tomu, že máme ty čtyři základní svobody. Bohužel je tomu tak, že co se týče služeb, léta běží a my prakticky stále jsme pořád ještě na začátku toho celého procesu. Viděli jsme již celou řadu zpráv v průběhu minulých let které se tomu věnovaly, ale příliš se v této oblasti jaksi neučinilo, co se týče volného pohybu služeb. V minulé Evropské komisi ta se tomu téměř vůbec nevěnovala a já na ní tedy očekávám konkrétní nové podněty od nové komise. Paní Gebhardt hovořila o těch číslech. A tam byla otázka, do jaké míry skutečně HDP pochází ze služeb. Já si myslím, že asi 90 nových pracovních míst vzniká právě v oblasti služeb, protože jsem velice spokojený s textem zprávy tak, jak ho předložil zpravodaj. On poukazuje na jisté problémy a uvádí možná řešení. Zlepšit situaci můžeme zejména v případě, kdy se do procesu zapojí všichni všechny zúčastněné strany. Podle mě služby tvoří obrovský nevyčerpaný potenciál a proto si přejeme, aby Evropská komise byla ambiciozní a skutečně zajistila, aby ty překážky byly odstraňovány. Hodlám předložit pozměňovací návrhy, abych eh, zprávu eh, trochu obohatil. Například jde o exportní potenciál evropských firm a je třeba také zlepšit situaci spotřebitelů. Děkuji vám. Thank you, Adam. And... Děkuji, Adame. A nyní na závěr pan Širdevan za GUE NGL. Děkuji, paní předsedkyně, mohu hovořit německy. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za předložení zprávy která je, má politicky velice senzibilní um, tak, historie, jsem poněkud překvapen, že ta zpráva jde zcela jasně směrem deregulace a liberalizace trhu se službami. Momentálně procházíme jednou z nejhorších krizí. Jednu z nejtěžších krizí. Prošla jakou roli hraje eh, Evropská unie při zvládání této krize a proto eh, Doufám, že pan zpravodaj eh, zohlední tu kritiku, kterou eh, vyslovili i jiné skupiny. Myslím si, že takováto zpráva, pokud vůbec o tom hovoříme, že chceme dále vyvíjet trh se službami, a to je určitě v zájmu nás všech, tak musíme mít nalézt tu sílu, abychom skutečně nadefinovali standardy eh, pro pracovní místa, ekologické standardy a také standardy pro ochranu spotřebitele, které v této zprávě dosud nehrají vůbec žádnou roli. A to je třeba třeba eh, zlepšit. Co se týče kvality, ty vlastní kvality služeb, o té se tady ve zprávě také nehovoří téměř. Takže je před námi, myslím, i na tomto místě ještě hodně práce a na tomto místě bych rád kriticky poznamenal, že tato bilance, která se tady uvádí, eh, ne, nepřipadá, že je zcela správná. Samozřejmě potenciál tam je, můžeme to rozvíjet, ale eh, tady kolega s právem podotkl na tom, že malé, většina služeb je prováděna malými a středními podniky, podniky, to jsou podniky, které to prostě nebudou nabízet přes eh, přeshraničně. Tam jazyková bariéra, logistické bariéry tam jsou. Takže já bych tady byl eh, spíše opatrný a já bych se spíše centrálně soustředil na to, abychom celý trh se službami zlepšili, abychom tam měli dobré standardy, abychom měli dobrou kvalitu služeb, abychom také posílili veřejné služby a pak tedy můžeme, eh, si myslím, nějak se dohodnout na té konečné podobě zprávy a my samozřejmě předložíme pozměňovací návrhy. Uh, Martin, now I give the floor back to the rapporteur. Děkuji, Martin. V tuto chvíli dám slovo zpátky panu zpravodaji, který se vyjádří v závěru a má v tuto chvíli slovo na tři minuty. Thank you, chair. Thank you. Děkuji, paní předsedající, děkuji i vám, kolegové, za připomínky k věci. Jsem moc rád, že znovu probíhá diskuze o těchto klasických záležitostech, otázkách, o kterých jsem již hovořil. Jsem rád za tuto diskuzi, už ji vedeme v podstatě 10 let a já doufám, že v tuto chvíli se budeme alespoň moci dohodnout na tom, že se nebude eh, tato diskuze opakovat znovu, že jen nám koronakrize ukázala obrovský potenciál této věce a důvod, proč se jí musíme věnovat. Někteří z vás už v tuto chvíli obhajují status quo a já říkám, že po deseti letech práce máme toho ještě spoustu před sebou. V tuto chvíli potřebujeme nové náměty, nové myšlenky, jak vše v budoucnu realizovat. Já totiž doufám, že se shodneme alespoň na tom, že ne vše funguje velice dobře. Nejen bránit status quo, ale přinášet nové náměty. Já doufám, že mi rozumíte, že se se mnou shodujete. Dovolte mi ještě pár připomínek. Hovořilo se zde o tom čísle 70% a já vás mohu ujistit o tom, že to je prověřeno, že to je materiál komise, je to spočítáno, není to eh, nějaké, jen tak nějaké číslo. Můžeme se k tomu nepochybně podrobněji vrátit a určitě tato diskuze proběhne. Pak bych ještě se vyjádřil k tomu novému portálu. Já vím, že máme už v tuto chvíli několik nových možnosti, jak zlepšit informování podniků. V tuto chvíli však mohu říci, že pokud hovoříte s malými a středními podniky na toto téma, nepochybně hovoříte, tak vždycky zaznívá, že není příčina souvislost mezi dobrým záměrem a iniciativou samotnou. Každodenně totiž se objevují otázky, kdy podniky opravdu žádají vysvětlení a ta jednotla, jednotná brána, to je vynikající nástroj. Já jsem vděčný i za Solvit. Před mnoha lety jsem z něho měl již radost, ale jsou to nástroje, které přinášejí i své vlastní problémy. K tomu se můžeme vrátit. A abychom ty mezery zaplnili, tak musíme velice pečlivě vyhodnotit nový námět. A proto jsem předložil tento nový námět, protože jsem chtěl to informování podpořit. Já se k tomu ještě nepochybně vrátím. V tuto chvíli si cením vašeho zájmu, moc se těším na další diskuzi na toto téma. Doufám, že na toto téma budou probíhat další schůzky. Když se podíváte na harmonogram samotný, tak zjistíte, že je zde lhůta ve středu tento týden na pozněcí návrhy a potom hlasovat se bude zřejmě až v říjnu, až po letní pauze ve výboru EMKO a potom doufejme, že v listopadu se věc dostane na plenární zasedání, ale to ještě musíme si nechat potvrdit. Děkuji. Děkuji, Mortene, a v tuto chvíli můžeme přejít k dalšímu bodu a to je akt digitálních služeb, občanskoprávní a obchodně právní úpravu, úprava. Spravodajko Edita Charancová za Renew, já jí dám slovo a to na čtyři minuty. Máme zde 89 pozměňovacích návrhů a paní Charancová má v tuto chvíli slovo. Prosím. Děkuji paní předsedající, děkuji všem kolegům, kteří se zasadili toto zprávu svými pozněcími návrhy. Já bych chtěla jenom poukázat na několik hlavních bodů návrhu stanoviska. Jednak je zde potřeba zlepšení transparentnosti a odpovědnosti v oblasti digitální reklamy, potom je třeba se věnovat eh, nepravdivým falešným tvrzením v souvislosti s korona krizi, pak je zde spotřebitelské aký a potřeba podpořit práva spotřebitelů ve standardních klauzulích a obchodních podmínkách a v neposlední řadě vyjasnění spotřebitelských práv a příslušných ustanovení v oblasti digitálních služeb, zvláště tam, kde se jedná o tě takzvané inteligentní smlouvy. Já jsem obdržela 89 pozměňovacích návrhů a chtěla bych jen vysvětlit, jakým způsobem jsem je zapracovala. Já jsem již návrh kompromisu zaslala stínovým zpravodajům. Samozřejmě nezařadím úplně všechny pozněcí návrhy slovo od slova, ale snažila jsem se jich maximum zapracovat. A po, ve světle rozhodnutí CCC o pravomocí zdá se, že některé v souvislosti s tímto rozhodnutím nejsou v pořádku, já to nechám na vás, paní předsedající. Vy rozhodnete, já jsem se snažila věc uzavřít maximálně možném rozsahu a pochopitelně v duchu těchto pozměňovacích návrhů jsem postupovala, ačkoliv jsem se musela držet rozhodnutí CCC Chtěla bych upozornit na pozněcí návrh 89. Zde jsem zařadila přílohu stanoviska, kde jsem se snažila vyjmenovat jednotlivé otázky a oblasti, které by se měly dostat do balíčku digitálních služeb ještě nad rámec směrnice o e-commerce. To znamená, že tato příloha je jakýmsi odrazem celého ducha naší zprávy a bude ještě prověřena na výboru jury. Jsou zde otázky smluvních podmínek, vše bude potřeba aktualizovat podle konečného kompromisu. Nicméně, když se podívám na pozněcí návrhy eh, jako takové, tak se mi zdá, že případné změny budou stejně menšího charakteru. Já se určitě ale těším na spolupráci se stínovými zpravodaji a proto, paní předsedající, ještě jednou děkuji. Děkuji stínovým zpravodajům za užitečnou a kvalitní práci. Doufám, že se shodneme rychle na kompromisech. Děkuji. Děkuji, Dito, za úvodní slovo a v tuto chvíli již dávám slovo na dvě minuty každému stínovému zpravodaji, nejprve za EPP, Edi na to, prosím. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já bych v prvé řadě chtěla poblahopřát dětě za vynikající práci, kterou odvedla na tomto návrhu stanoviska, kdy se snažila jednak zlepšit transparentnost v tom virtuálním světě a jednak lépe chránit práva spotřebitelů. Na druhou stranu se snaží zamezit nad, nadmíře regulace trhu, což je také velice důležité. Já bych za EPP chtěla poukázat na několik pozměňovacích návrhů, které podle mého stojí za úvahu. Jednak je zde otázka odpovědnosti. Já se domnívám, že inzerenti nemohou nést odpovědnost za obsah inzerce, ale třeba výrobce inzerce, ten prostředník, ten může a pokud by měl být inzerent odpovědný, tak já bych tam dala spíše zákonný zástupce, kterému je možné adresovat eh, požadavek. Dovolte mi poukázat na eh, licenční dohody eh, koncových uživatelů. Spotřebitelé mají údajně číst celé podmínky. A já se domnívám, že Evropský parlament by měl požádat Evropskou komisi o to, aby naschromáždila nejlepší postupy a zpracovala pokyny pro platformy tak, aby pozornost spotřebitelů byla směrována na ty nejdůležitější ustanovení, například ehm, objevující se okna, klíčová slova, to by šlo takto uchopit. Já se domnívám, že uh, digitální prostor a úprava případných protiprávních postupů by měla být klíčovým naš, středobodem našeho zájmu. Já se velice těším na další spolupráci s paní spravodajkou a stínovým zpravodaji. Děkuji Edinu. Maria Markéš má slovo za SAD, prosím. Ne, vidím, že budete hovořit za kolegyni, že vystoupíte za ní. Ano, vystoupím za ní, za SAD a digitální trh. Eh, chci poděkovat za kvalitní práci zpravodajky a za kompromisní návrhy. My zde vidíme, že se objevuje to, co je pro SAD naprosto zásadní, a to je například eh, transparentnost, odpovědnost u online inzerce. Zároveň nás zajímá otázka licenčních dohod a udělování souhlasu, sdílení údajů s třetími osobami a rovněž je zde vysvětlení inteligentních dohod Ovšem je zde několik otázek, které se zde naopak neobjevily v těch kompromisních návrzech. My například bychom chtěli za SAD zvážit eh, kompromisní návrh 3b. My jsme proti tomu, aby se zde objevilo monitorování. Spíše by zde mělo být opatření. U 5b nesouhlasíme s tím, že se zde objevuje ve reasonable, jelikož um, spotřebitel by měl být vždy ujištěn o tom, že může používat um, příslušné zařízení i v případě jeho nefunkčnosti. A nemá mít jinak povinnost dávat souhlas. K 7a SAD žádá o odpovědající právní rámec, jelikož u inteligentních dohod nemáme právní základ, alespoň ne dostatečný. A proto si myslím, že bychom měli žádat o jasné pokyny pro komisi. A u kompromisních návrhů to ponecháme na zpravodajce. Je to kompromisní návrh 46 a 48, které nevíme, jestli byly dostatečně zapracovány. Děkuji. Děkuji za ID. Pan Marko Kampomeno na dvě minuty má slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Musím poděkovat paní Charancové, jelikož její návrh je celkem kvalitní a první návrh kompromisu je kvalitním základem pro další práci, které se můžeme všichni věnovat. My k tomu zašleme e-mailem přípis paní zpravodajce. Každopádně však, pokud jde o více informací pro spotřebitele, to je velmi důležitá záležitost, ale zároveň bychom spotřebiteli měli dát možnost, jak se srozumitelně a ne tak komplikovaně dozvědět o, možnosti, o možnostech reklamace. To je také velice důležité. My k tomu dáváme pozněcí návrh, pak je zde otázka té příslu, případné, toho případného zastoupení a získání přesných údajů. Je zde jedna otázka, odstavec 2, kompromisní návrh, a to jsou informace politického charakteru. To je velice citlivé téma. Samozřejmě, že je velice důležité zajistit transparentnost v této oblasti, zvláště tedy, když jde třeba o sponzorování politického charakteru ze zahraničí, ale to už je přece předmětem právní úpravy členských států. To je zpracováno velice jasně záleží, eh, o jaké době hovoříme, jestli je to v době volební kampaně nebo Jinde v Itálii máme například velice přísná pravidla týkající se původu takovýchto finančních prostředků, týkající se toho, jakým způsobem jsou tyto prostředky používány, možná v jiných zemích je to jinak, ale v Itálii to funguje velice přísně. Nejsem si jist, jestli to patří do pravomocí výboru MKO. Pokud jde o inteligentní dohody a technologie DTR, tak zde bychom měli požádat komisi o jasnou definici. Některé členské státy v této věci již postupují. Nakonec ochrana spotřebitele je sdílenou odpovědností členských států. Měli bychom si zkrátka vysvětlit, o čem se zde hovoříme protože z hlediska budoucnosti tohoto sektoru je to velice podstatné. A nejde jenom čistě o ty inteligentní dohody. Děkuji. Děkuji, Marko, a za zelené Marcel Korea, prosím. Na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, eh, děkuji zpravodajce a její kanceláře za odvedenou práci na kompromisních návrzích. Zvláště jsem rád, že upozorňuje na výhody eh, sítě CPR na otázky podmínek podle práva Evropské unie a kdy hovoří o tom, co je třeba podniknout, aby byla zlepšena otázka transparentnosti a odpovědnosti při uh, inzerce online. Ovšem, k tomu bych chtěl ještě jednou říci, že monitorování podle platform, ať už je to povinné nebo dobrovolné, není něco, co bych mohl podpořit. My se musíme zamyslet nad tím, jak celou věc lépe objasnit, abychom lépe uchopili ten celý systém, abychom sestavili seznam priorit, a ujasnily se pr- principy. A ještě bych chtěl říct, ačkoliv se nechceme nějak dotknout kompetencí IMCO u digitálních služeb a umělá inteligence, tak bychom stejně měli být ambicioznější. Měli bychom se zaměřit na platformy, například oznámení a následující kroky nebo sestavování a seřazování priorit. Děkuji. A za EKR pan Evžen Jurica. Thank you, <clears throat> Madam Chair. Uh, thank you, Miss Rapporteur. Uh... Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji také zpravodajce, paní Charancové. Ty kompromisní návrhy, které jdou správným směrem, já si vážím, že zohlednila naše pozňovací návrhy, které eh, žádali o další kroky ohledně platform, eh, eh, které jsou ve třetích zemích. Už mnohokrát jsem slyšel, že Evropská legislativa je příliš komplikovaná, těžce ji rozumíme, takže vítáme, že tady máme vodítka pro to, jak poskytnout jasné vysvětlení jak spotřebitelům, tak podnikům. EU by měla jednat pouze tehdy, kdy předložení e, evropské legislativy má větší výhody, než kdyby taková legislativa nebyla. Já si myslím, že některé části těch kompromisů Ehm, nejsou podporovány relevantními daty, třeba 2b, kde se žádá o větší regulování cíleného, ehm, cílených reklam, eh, potom také omezení eh, přístupu k digitálním službám. Já nevidím důvod, eh, proč by cílené reklamy měly snižovat blahobyt občanů nebo jejich dobro a měli bychom se zaměřit tedy pouze na zavádějící reklamu. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát a tolik tedy stínový zpravodajové a nyní tedy mohu dát slovo zpravodajce eh, paní Charancové, aby uzavřela tuto debatu. Na dvě minuty, děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že mám opravdu málo času, budu stručná. Chci vám všem poděkovat za mm, připomínky, které vyjasňují eh, vaše pozice vůči těm kompromisům. Myslím si, že máme většinu Eh, při nejmenším tedy proto nasměrování pozměňovacích návrhů, tedy kompromisních návrhů a eh, ještě zohledním všechny připomínky, které zde zazněly, ale ráda bych ještě chtěla říct, že musíme nalézt kompromis. Někdy, když poslouchám vaše připomínky, tak eh, oni v podstatě šli proti sobě. A já si myslím, že bychom opravdu měli eh, respektovat rozhodnutí o kompetencích CCC, takže nebudu zahrňovat části, které jsou v těch eh, kompetencích jury. Eh, co se týče toho notice a action, to je pozměňovací návrh 49, já to podporuji. Mělo by to být v části IMCO, ale jiné připomínky které zazněly, šly nad rámec našich kompetencí. Takže to je ode mě asi všechno. Já budu nadále pracovat se stínovými zpravodaji na dalším textu. Děkuji. Děkuji paní Charancové. Tím končíme tento bod na pořadu jednání a můžeme přejít k dalšímu bodu, což je zase projednání kompromisních pozměňovacích návrhů ke zprávě práva duševního vlastnictví pro rozvoj technologií umělé inteligence. Zpravodajem je Alan Bílan. Původní jazyková verze byla předložena už v dubnu. E, překlady jsou k dispozici na webové stránce. Máme tedy 47 pozměňovacích návrhů. Nyní e, budeme hovořit zejména o těchto pozměňovacích návrzích, ale vzhledem k tomu, že došlo ke změně kalendáře, zpravodaj nebyl, ne, ne, ne, nemohl prezentovat svoji zprávu. Ještě vteřinku, Adame, já to tady uvedu. Jenom jsem říkala, že můžete hovořit o zprávě, o pozměňovacích návrzích. Asi mě nemů- neslyšíte teď. Vzhledem k tomu, že předtím jste neměl čas tu zprávu představit, tak eh, tu zprávu teď můžete představit a pak představit i pozměňovací návrhy. Jinak ehm, eh, zbylí stíloví zpravodajové budou hovořit pouze o těch pozměňovacích návrzích, takže teď máte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 IBM, Nvidia a další podniky jsou zde ovšem také zmiňovány, což je důležité pro oblast umělé inteligence. V Polsku polovina expertů má doktorský titul. Pokud tady vlastně nevytvoříme odpovídající rámec, tak náš potenciál nebude využit. A přitom jsme v situaci, kdybychom jako Evropa skutečně mohli si vybudovat vedoucí pozici. Já jsem se snažil tady vlastně schrnout veškeré důležité aspekty z našeho pohledu, z pohledu výboru IMCO. Byly to věci jako rovný přístup všech eh, zúčastněných stran k informacím o Eh, těchto technologiích. Pak eh, samozřejmě se musíme podívat na to, do jaké míry program pro vnitřní trh by mohl podpořit malé a střední podniky a také startupy. Eh, tento program by měl nabízet také odpovídající ochranu produktů. Pak jde také o to zavést a vytvořit určitá certifikační opatření, tak aby byla mohla být uplatňována také v rámci mm, aplikací v oblasti informačních technologií. Já doufám, že dnešní diskuse mě poskytne takový přehled o tom, jakým způsobem na to nahlížejí jednotlivé frakce a doufám, že na základu naší diskuze budu, budu moci potom pracovat na pozměňovacích návrzích. Já jsem velice zvědav na to, jak o tom smýšlíte, co si o tom myslíte, jaký pohled máte a doufám, že společně vytvoříme velice dobré stanovisko, které potom pošleme dál odpovídajícímu výboru výboru. Děkuji. Děkuji, pane Bilane, za tento úvod a nyní dám prostor stínovým zpravodajům, aby hovořili o pozměňovacích návrzích, kterých je 47 za EPP. Pan Ivan Štefanec, prosím. Thank you very much, uh, Madam Chair. I'd like to thank first of all. No, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji zpravodaji za stanovisko. Zdůrazňuji, že eh, Umělá inteligence se rychle rozvíjí a stává se centrální částí našich životů. Je to tedy důležitá součást digitální ekonomiky. A vyvíjení a další využívání technologií přináší nejrůznější výzvy. Je potřeba, abychom nalesli rovnováhu nejrůznějších aktérů na vnitřním trhu, kteří využívají takovéto technologie jako umělá inteligence. Měli bychom mít možnost eh, ochrany IPR, to znamená eh, duševního vlastnictví, jeho práv. Eh, dat, které využívá umělá inteligence, je stále více. Takže je potřeba, aby eh, majitelé dat, vlastníci dat ehm, budovali eh, svou důvěru u občanů. Je také potřeba podpořit malé a střední podniky a ustanovit eh, společný evropský přístup k umělé inteligenci. Aby nedošlo k fragmentaci vnitřního trhu, je potřeba myslet také na další významné globální hráče při ehm, Eh, jakémsi koordinování těch duševních práv v oblasti umělé inteligence. Konečně umělá inteligence by měla podléhat eh, lidské kontrole a vždy by mělo konečné rozhodnutí udělat člověk. Eh, těším se na další spolupráci a naši práci na pozměňovacích návrzích a na to, že dokončíme tyto pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. A nyní za SAD paní Aguilera, prosím. Sí, buenas tardes. Děkuji, dobré odpoledne všem. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chci nejprve poděkovat jménem naší skupiny panu Bílanovi za jeho zprávu. Ještě jsme neměli příležitost o ní eh, eh, mít rozpravu, takže děkuji vlastně za tyto iniciativy. Chci zdůraznit, že jeden z aspektů, kteří my vždycky zdůrazňujeme a zdůrazněme i tedy v našich devíti pozňovacích návrzích, je, že se snažíme nalézt rovnováhu mezi ochranou eh, práv duševního vlastnictví a na druhé straně základních svobo, eh, základními svobodami, jako například svoboda projevu a svoboda myšlenek. Eh, ty, ten obrovský rychlý vývoj umělé inteligence, který nyní zažíváme, jak to tedy ovlivňuje společnost je samozřejmě těžké eh, to ustíhat, ale právě proto je důležité nalézt všude vyvážený přístup. Souhlasíme se spravodajem, když říká, že možná bude potřeba certifikace. V tuto chvíli eh, k tomu není regulace, ale dřív nebo později nějaká certifikace v oblasti eh, AI tedy bude a musíme vyjasnit, zda to bude dobrovolné nebo povinné, ale určitě by to mělo existovat. Také směrnice o ochraně údajů se do toho bude možná zapojovat a taky nezapomínejme, že to může narušit eh, umělecké tvoření a jiné oblasti, protože tady samozřejmě si klademe otázku, je možné, aby stroje vytvářely umění. Děkuji mnohokrát. A nyní ještě Marko Campomenozi za ID. Děkuji. Zpráva pana Bilana je velmi dobrá. Mm, ano, význam startupů, mikropodniků, malých a středních podniků, ti jsou určitě těmi, na které nejvíc dopadají eh, nejrůznější eh, omezení. Už když jsme se bavili o směrnici o copyrightu, tak někdy vlastně, když tedy dojde k právě k legislativní zátěži, která, nebo k zátěži, kterou eh, přináší legislativa, je těžké třeba implementovat všechna ta pravidla a tak dále, ale pro malé a střední podniky je velmi důležité, že potřebují přístup na trh, ale zároveň by je to nemělo příliš stát. Neměli bychom vytvářet nějakou bariéru pro malé střední podniky, eh, přes kterou by se nedostali na vnitřní trh co se týče k digitálním inovacím. Dobře, ale budeme na to potřebovat více času, na implementaci těchto těch věcí, protože v členských zemích jsou určité potíže, ale máme taky kolego, kolegy v výboru jury, kteří by možná mohli nějak sebrat eh, nějaké návrhy a mm, předložit něco. Uvidíme, s čím také komise eh, konkrétně přijde ohledně eh, legislativní návrhu. A komise by určitě, teda náš výbor by měl eh, vystoupit pozitivně. A nyní David Gohmo za zelené. Prosím, dvě minuty. Davide, máš dvě minuty, prosím. He's not okay. We'll go to the next uh, speaker. Není tady. Další řečník tedy eh, přijde na řadu a možná se ještě David připojí. Svenja Hanzarinu, prosím. Děkuji. Eh, Ohledně regulování eh, umělé inteligence je potřeba říci, že náš evropský právní rámec je eh, k tomu způsobilý. To vlastně platí i pro eh, oblast duševních práv. A děkuji zpravodaj za jeho práci. Navrhovaná zpráva se týká řady aspektů, které jsou relevantní, jako podporování startupů a malých a středních podniků, Kromě toho máme také aspekt speciálních požadavků pro vysoce rizikové aplikace. Nicméně tam eh, je možné ehm, zprávu zlepšit. Předložila jsem eh, za tímto účelem také eh, pozměňovací návrhy, hlavně abychom se více zaměřili na spotřebitele. Komise musí vyhodnotit, zda eh, ochrana oznamovatelů je ji potřeba nějakým způsobem upravit, nebo jestli je to takhle v pořádku. Spotřebitelé potřebují právní jistotu ohledně toho, co je možné tedy eh, používat, zejména co se týče velmi složitých algoritmů produktů. Budeme na těchto tématech i jiných tématech pracovat v následujících týdnech, tak abychom nalezli dobrý kompromis který ve finále eh, bude dobře odrážet eh, perspektivu IMCO. Pro Renew je velmi důležité nalézt vyvážený přístup, kde máme tedy jak, ta, eh, jak ochranu spotřebitele, ale zároveň je to vyváženo těmi eh, právy duševního vlastnictví. Děkuji. Děkuji, Svenja. A na závěr Anne-Sophie Pelletier za GUE. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu zpravodaji. Ano, toto téma je také velice důležité, zásadní. A je důležité také podpora těch startupů, Um, ale rovněž si myslím, že třeba abychom tady měli určitou výstrahu. Práva duševního vlastnictví jsou velice důležitá proto, protože chrání tvůrce a inovátory, ale tady za, chceme mít také transparentnost a možnost vysvětlovat ty algoritmy, které vytvářejí ty aplikace umělé inteligence, protože ty Eh, vlastně ten program může mít nějaký prostředek, který bude reprodukovat diskriminace a rasismus. Tomu bychom se měli velice věnovat tomuto aspektu. A pak je pro nás důležité, aby ty zdrojové kódy byly transparentní takže já to rozhodně nadnesu, tento téma. A samozřejmě obchodní tajemství bychom v této oblasti měli zrušit, abychom skutečně měli možnost zdrojové kódy vidět a e, rozpoznat ty rizikové aplikace. Pokud ty platformy, e, ty by musí nést odpovědnost, ale v tom případě e, bychom se měli věnovat otázce automatického filtrování. Měli bychom zajistit, aby aplikace umělé inteligence mohly také vlastně hm, kontrolovat situaci, aby tam nedocházelo k nějakému zvratu eh, na tom trhu nebo k tomu, že se budou zneužívat údaje našich evropských spotřebitelů. Děkuji. Online? not... Pan Gorma už je zpátky online není, takže dám slovo panu Bilanovi na závěrečný jednominutový statement. Prosím. He's not online? No. Není zde, takže to nevadí. Budeme to mít bez závěrečného projevu pana Bílana, ale ještě nás čeká. Ne, pan Gormán je tady. Máme problém? Eh, protože pan Bílan je zpravodajem ještě i k další zprávě na pořadu jednání, kde je to tedy bod 8, akt o digitálních službách a související otázky základních zpráv. Eh, takže pan Bílan je zpátky, bezva. Eh, eh, takže už jste měli tu původní jazykovou verzi navrhovaného stanoviska 29. dubna. Další jazykové verzi už jsou na webové stránce. Máme 79 pozměňovacích návrhů a dnešní diskuse, stejně tak jako předchozí zpráva, je o pozměňovacích návrzích, ale vzhledem ke změnám v kalendáři a krizi COVID zpravodaj nepředstavil původně svoji zprávu na výboru, takže nyní na to má ještě prostor. Stínoví zpravodajové ale už budou hovořit pouze o předložených pozměňovacích návrzích. Spravodaj se také pokusí předložit kompromisní pozměňovací návrhy co nejrychleji s tím zpravodajům. Hlasovat se bude 17. Eh, eh, května, eh, června nebo července. Takže Adam má slovo na 4 minuty, prosím. Mr. Bilan is there. His collection looks unstable. Zdá se, že pan Milan má nestabilní spojení. To přepraszam za... Děkuji. Já bych eh, se rád omluvil paní předsedkyně za problémy s internetem. My jsme tady měli mnoho bouřek, možná je to kvůli tomu, možná je to kvůli těm bouřkám. Já bych ještě k té předchozí zprávě chtěl říci, že vám všem děkuji za veškeré poznámky já se pokusím veškeré poznámky zapracovat do pozměňovacích návrhů a budu se snažit vám to rozeslat ještě tento týden. Co se týče eh, to dalš, eh, toho dalšího stanoviska, tady možná na úvod několik slov o kontextu stanoviska, které zde eh, představujeme jakožto EKR. My chápeme, že Technologie se vyvíjejí dál, sociální média mají čím dál tím větší vliv na to, co se děje. A diskuse o tom mm, eh, se konají zejména na internetu. To jsme tady viděli právě teď během koronavirové krize. A proto se domnívám, že budeme muset eh, v mnoha oblastech zákony přizpůsobit novým podmínkám. Zároveň ovšem eh, určitá práva zůstávající, zůstávají nezměněná. Například eh, ochrana jednotlivce, ochrana podniků v Evropské unii. Existuje směrnice o elektronickém obchodování a tam jsou také pravidla, e, která určí odpovědnost a její omezení. Pokud se nyní Evropská komise pokusí e, jít prostřednictvím legislativních návrhů, které budou upravovat sociální média, tak e, musíme mít možnost, aby vlastníci obsahu mohli předložit, eh, vlastně přijít s nějakou námitkou dříve, než jejich obsahy budou smazány, aby to mohli tedy prezentovat svůj pohled, aby mohli vznést námitku. Eh, akt o jednotném digitálním trhu by neměl být, eh, neměl zavádět příliš či nepatřičně velké další závazky a povinnosti pro evropské podniky. Musíme zachovat proporcionalitu. Nesmíme vytvářet příliš velkou byrokracii. Evropský trh má již tak příliš mnoho předpisů, které zatěžují podniky a proto doufám, že pozměňovací návrhy, které se nám doufám podaří rychle vypracovat ve spolupráci se stínovými zpravodaji, Mm, budou takové, že se nám podaří mm, zohlednit i jisté obtíže eh, a tu obtížnou situaci podniků, ve které se oni nyní nacházejí. Děkuji a teď poprosím stěnové zpravodaje v prvé řadě za EPP, prosím. Hello, thank you and thank you. Dobrý den, děkuji panu Bilanovi za zprávu. Já se s ní v mnoha ohledech velice stotožňuji, zvláště pokud hovoříme o základních právech, ty, jak říkáte, jsou naprosto zásadní a musíme je v aktu digitálních služeb upravit a podchytit. Já jsem předložila několik pozměňovacích návrhů. Některé z nich by mohly věc lépe objasnit, Další jsou zde týkající se harmonizačních pravidel. Je potřeba postupovat velice opatrně v souladu se základními právy a ještě také s novou legislativou, která se zde objevuje. Jak říkáte, nesmíme dopustit, aby malé střední podniky byly neuměrně zatíženy ještě více, než jsou. A pak se musíme také za, za, zabývat otázkou stávajícího nastavení odpovědnosti Musíme provést náležitou aktualizaci týkající se lepší ochrany spotřebitelů. Jsou zde rozdíly mezi digitálními službami a otázkou digitálního obsahu. To je potřeba vyřešit, rozlišit, jelikož zde nelze rozlišovat mezi malými a velkými podniky. Spíše jde o to, jak to rozlišit podle typu služby, která je v dané věci poskytována. Potom odstranění obsahu, to by nemělo být ponecháno na soukromoprávních subjektech, zde by měl sehrát svoji roli veřejnoprávní činitel. Co se týče škodlivého obsahu, to je obtížné, obtížné z právního hlediska nadefinovat, jak nadefinovat standardy a nejlépe lepší osvědčené postupy. To by rozhodně bylo zajímavé něco takového sestavit, ale s jistou dávkou flexibility, tak abychom byli schopni zareagovat i na průběžně vznikající nové výzvy. Ale celkově musím poděkovat, poděkovat i za kompromisní návrhy. Děkuji mnohokrát a těším se na další spolupráci. Děkuji paní Klun a v tuto chvíli za SAD paní Adriana Maldona. Prosím, dvě minuty. Děkuji. Děkuji vám a v prvé řadě chci poděkovat eh, zpravodajce, zpravodaji za tento dokument. Doufám, že budeme moci nadále se zasazovat o kvalitu kompromisních návrhů, že na nich budeme dále spolupracovat. Chci říci, že ta myšlenka byla v tom, že jsme chtěli rozšířit úpravu e-commerce s tím, že ovšem socialisté se domnívají, že je třeba zachovat ty výjimky, které se upravily původně a nejde jenom o svobodu projevu, ale i o další základní práva. Potřebujeme další pojistky pro spotřeby, které musíme zachovat zákaz eh, v článku 15 směrnice o e-commerce. Komise si musí uvědomit, že zavedení nových povinností by mohlo představovat nutnost dalšího posílení těchto malých a středních podniků, či případně mikropodniků. A musíme na to upozorňovat v otázce digitalizace. Musíme tuto otázku neustále adresovat komise, protože si musíme uvědomit, jaké podmínky tyto podniky zažívají. Také musíme bojovat proti eh, škodlivému, nepravdivému obsahu. Komise musí na této věci dále pracovat. Je to něco, proti čemu musíme bojovat. V podstatě neustále koronavirus nám to ještě více ukázal, ale je to otázka, s kterou se naše společnosti potýkají. Musíme také zaručit práva toho, jehož obsah má být odstraněn, jakým způsobem má být vyrozuměn. Všech, všichni zúčastnění musí mít nastavena tato pravidla. Algoritmus nesmí být diskriminační. Musíme si uvědomit, jaká odpovědnost, jaká provázanost odpovědnosti zde existuje, jakým způsobem mají tato data být využívána, jak mají být také zasílána, jak mají či nemají být zašifrována. My k tomu předkládáme pozněcí návrhy a budeme spolupracovat i na kompromisních návrzích. Děkuji a těšíme se na spolupráci s, se zpravodajem. Virginie za ID, prosím, má slovo a děkuji Adrianě. Ms. please uh, press on the speak button. Děkuji, paní předsedkyně. Ve Francii svoboda vyjádření na internetu je ohrožena. Ano, je tomu tak. Te. Pane Vina, vy máte naprostou pracu, je třeba bojovat s dezinformacemi. Pozor na to automatické filtrování pozor na eh, sociální sítě, jako je Twitter, Facebook a další a jejich praktiky. Pozor také na respektování svobody vyjadřování. Víte, eh, v Polsko to zná, ale francouzi si to ještě neuvědomuje. Polsko to odmítlo um, a odmítlo je například přijímat uprchlíky z Afghánistánu, z Afriky. Já si myslím, že každý národ by si měl zachovat svou suverenitu eh, eh, i v této oblasti ve Francii ty dezinformace jsou šířeny i těmi hlavními médiemi. Je tady špatný způsob komunikace, deformuje to historickou realitu a komise se tedy snaží nyní poskytnout členským státům veřejné financování, ale nekontroluje, ale vlastně si neuvědomuje, že ty média, které dostávají ty dotace, potom kontrolují informace, které rozšířejí a jsou to i mainstreamová média. A alternativní média někdy poskytují mnohem lepší informace než mainstreamové. Proto by bychom chtěli, aby ty dotace šly jiným způsobem. Tady se vlastně vytváří nekalá konkurence, je to neospravedlivé neproveditelné a proto si myslím, že i ta digitální média by měla dostat jistou podporu, protože oni také poskytují informace, stejně tak jako ta klasická média. A my si myslíme, že by všichni měli mít přístup k internetu, jak te, stejně tak jak k telefonování, protože podle nás je internet již něčím, co je možné nazvat základním právem. Děkuji. Um, yes, uh, I'm sorry in the... Ano, já se omlouvám. Původně to bylo zde seřazeno jinak, takže teď dávám slovo paní Charanzové z Zárenu. Prosím. We can't hear you. Není slyšet? Um, Okay, uh, so I would like to uh, thank já bych ráda poděkovala Adamové za odvedenou práci na návrhu stanoviska za Renew. Mohu říct, že vítáme návrh stanoviska zpravodaj, se správně soustředí na harmonizovaný přístup při uchopení povinnosti pro zprostředkovatele. Nechceme totiž dopustit roztříštění vnitřního trhu, to znamená, je třeba klást důraz na doplňkové povinnosti, ale takhle nemá být důraz kladen na ty doplňkové povinnosti, ale spíše bychom měli upřesnit ty stávající povinnosti. Eh, zaručení základních práv je třeba mm, podchytit, včetně, ale nejenom svobody projevu. Povinné filtry je eh, třeba eliminovat, protože ty vedou jen k tomu, že dochází k vyšší chybovosti. Každá webová stránka může uh, přijmout vlastní politiku filtru, ale vždy je třeba, aby zde byla eh, byla situace pochybnosti řešena ku prospěchu uživatele. Nemůžeme zaměňovat škodlivý obsah a protiprávní obsah. A v tomto aktu bychom měli řešit pouze protiprávní činnosti. A já bych chtěla ještě říct, že bychom se měli skutečně zaměřit na snahu o nepřetížení malých a středních podniků. Měli bychom se zaměřit spíše na ty velké podniky, ale nesmíme u toho likvidovat začínající malé či nejmenší podniky. Děkuji. Děkuji, Dito, a dále Alexandra Gize za zelené. Prosím. Děkuji, děkuji paní panu Bilanovi za velice cenou práci. Samozřejmě, že se totožňujeme s některými, kteří již vystoupili. A je potřeba se zaměřit na to, že DSA upravuje pouze protiprávní a ne nedefinovaný škodlivý, ale pořád v souladu s právem obsah. Měli bychom se zabývat právním základem pro mm, potírání nenávistných projevů, pokud bychom chtěli postupovat proti škodlivému obsahu a neměli k tomu právní základ, tak si myslím, že by se to nakonec obrátilo proti nám. Potřebujeme harmonizovaný rámec pro oznamování a další kroky Můžeme to prokombinovat s nějakým dalším mechanismem řešení sporu. Já to nakonec eh, uvádím ve svém pozměňovacím návrhu, což by mělo zajistit eh, včasnou nápravu. Zde je velice důležité silný, silný, silný důraz na transparentnost. To, co není na sociálních sítích nemůžeme řešit jenom za zařenými dveřmi. Společnosti se musí rozhodnout, hovoří se o jejich struktuře, o kritériích, o hodnotách, automatické rozpoznávání obsahu, algoritmy a tohle všechno platí zvláště pro hostingové společnosti. O těch hovoříme, ale zároveň musíme zajistit, aby výzkum měl přístup k těmto informacím APA, což rovněž také rozkryje jejich podnikatelských model a pro nás je tohle velice podstatné, abychom se mohli rozhodnout. Potřebujeme povinné hodnocení rizika u automatizovaných postupu, jako je třeba audit. A potom zde máme návrh, aby zde existovala rada pro sociální sítě, kde by zasedali experti, kteří by prováděli dohled nad výsledkem toho, jakým způsobem se společnosti uchopí, eh, ujmou to, té snahy o zajištění transparentnosti. Jedna věc je interní rada, ale jiná věc je externí rada, která by měla vnést větší světlo do otázky rozmanitosti, principu, veřejné debaty o tom, co se na internetu děje. Děkuji. A nyní za GUE eh, už se nikdo nehlásí, takže v tuto chvíli mohu dát slovo panu Bilanovi, aby se vyjádřil závěrem. Poté, co už vystoupili stínoví zpravodajové, takže teď Adam má slovo. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za různé poznámky. Mnoho z těch nápadů se mi líbí a myslím si, že to nesmírně e, můj text obohatí. Mám jisté pochyby, co se týče jistých pozměňovacích návrhů. Nevím, zda skutečně patří do našeho stanoviska, ale Tyto pochy budeme moci jistě přímo probrat během naší spolupráce a odstranit. Děkuji vám mnohokrát za dnešní diskusi. Doufám, že budeme moci dále společně pokračovat na tomto textu navzdory koronavirové krizi a doufám, že se nám skutečně podaří dospět ke schodě mezi jednotlivými frakcemi. Děkuji. Thank you, Adam. And that concludes the first... Děkuji, Adame, a tím končí první blok našeho zasedání výboru. Máme trošku předstih, v tuto chvíli se dáme pauzu až do